Good morning, ladies and gentlemen. Pěkné ráno, dámy a pánové, poprosím vás, abyste zaujali místa, tak abychom mohli zahájit zasedání výboru REGI. Děkuji. Začnu eh, schválením eh, pořadu jednání našeho zasedání. Jsou nějaké návrhy týkající se našeho pořadu jednání? Ne? Takže můžeme návrh pořadu jednání našeho zasedání schválit. Další bod je schválení zápisu zasedání 24. 20, 24. listopadu a 14. Eh, prosince. Eh, návrh mm, zápisu zasedání je k dispozici online, jak víte. A navrhuji, jako obvykle, pokud nejsou žádné námitky, dokud nebudou zneseny v průběhu tohoto zasedání žádné námitky, tak můžeme tento zápis považovat za schválený. Další bod na našem programu jsou eh, sdělení eh, předsedkyně. Jenom krátce bych chtěla oznámit pár informací. Za prvé 22. ledna, tedy pondělí, toto pondělí, se konalo zasedání Kosaku, to je výbor Předsedu eh, výboru pro evropské záležitosti z národních parlamentů Evropské unii. Eh, toto zasedání eh, bylo součástí programu bulharského předsednictví a konalo se v Sofii. A já jsem byla pozvána, abych se zúčastnila zasedání spolu s panem Trmemancem, místopředsedou Evropské komise. A Informovala jsem členy Kosaku o práci výboru REGI Hlavním tématem zasedání byla budoucnost Evropy. A pozornost se soustředila na to, že všechny naše zprávy, zprávy vlastní iniciativy, implementační zprávy a všechna legislativní práce eh, je vlastně příprava eh, na eh, budoucnost Evropy, zvláště na budoucnost politiky soudržnosti v budoucí Evropě. Ráda bych řekla, že má prezentace byla dobře přijata možná kvůli našemu eh, setkání s národními parlamenty, ale celkově to bylo um, srdečné setkání během tohoto zasedání a to je druhá část um, mých sdělení. Během tohoto setkání pan Timmermans oznámil začátek práce na eh, Task Force eh, k otázce subsidiarity. Um, tato byla vytvořena ehm, předsedou Junckerem. Ehm, původně ehm, šlo o to začlenit eh, Evropský parlament do této task force, ale dnes eh, máme skupinu eh, zástupců národních parlamentů jmenovaných Kosakem a skupina tří členů výboru regionu, kteří byli nominováni výborem regionu. Původně eh, ten měl začlenit Evropský parlament, ale Evropský parlament se účastnit, eh, se teď neúčastní eh, práce této task force. Takže tak vypadá situace. Jde o to, aby se v rámci této task force diskutovalo o některých návrzích budoucnosti subsidiarity. abychom eh, vytvářeli, abychom vycházeli s eh, méně eh, zdroji. Dalším bodem v mých sděleních tady jde o návrh usnesení k rezervě výkonnostní. Jak si vzpomínáte, tak jsme se rozhodli připravit otázku k ústnímu zodpovězení a návrh usnesení. návrh usnesení je k dispozici každému, pokud si přejete mm, pozměnit. Očekávala jsem, že o zástupci EPP nadnesou mm, tuto otázku, ale později mm, během setkání koordinátorů budeme o návrhu usnesení diskutovat. Zvu, zývám všechny, aby přispěli, pokud mají nějaké návrhy na návrhu usnesení. A čtvrtá, čtvrté sdělení se bude velmi krátké. Chtěla bych jen připomenout, že eh, naše novoroční recepce se koná dnes po skončení zasedání a všichni jsou srdečně zváni. Děkuji vám. Jsou poznámky, otázky. Není tomu tak, takže můžeme přejít k hlavnímu bodu eh, dnešní naší práce. A sice začneme zprávou, která byla eh, připravena panem Vonem. Je to dopad politiky soudržnosti EU eh, e na Severní Irsko. Rozhodli jsme se na podzim minulého roku eh, přijít s implementační zprávou o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko. A toto je první výměna názorů ve výboru k tomuto tématu. Eh, zpráva přispěje k zvážení výboru o eh, fungování politiky soudržnosti eh, napříč Evropskou unii a přispěje také k tomu, že mm, bude vytvářet další část naší politiky. Také pomůže eh, tomu, napomůže tomu, že Evropský eh, parlament eh, se podívá i na výsledek jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unii, který se bude týkat vystoupení Velké Británie z Evropské unie a možných důsledků tohoto na mírový proces v Severním Irsku. Takže předávám slovo panu Vojnovi, aby předložil návrh zprávy a poté ehm, budeme mluvit o dalším průběhu, o tom, jak bude se poslat soudní zprávu později. Ano, děkuji, chtěl bych ehm, eh, se eh, omluvit za svůj eh, hlas. Je to ehm, výsledek nachlazení, takže hm, jsem velice potěšen, že jsem mohl vypracovat tuto zprávu. Je to první výměna eh, názorů eh, k mé eh, zprávě o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko. A chtěl jsem na samém začátku říct, že nejde o to napsat další zprávu o Brexitu, naopak budeme se koncentrovat na výsledky, kterých bylo dosaženo v politice soudržnosti EU a v mírovém programu. Myslím si, že každý bude souhlasit s tím, že EU sehrála důležitou roli při posilování ekonomického vývoje Severního Irska a jeho obnovy po desetiletích ehm, konfliktů a eh, dělení. Evropská unie poskytla finanční eh, podporu mírovému procesu od roku 1989. Ehm, měli jsme tady eh, v roce 90, 89 Peace one a potom 96, pak Peace free. to bylo 2007 až 2013 a toto bylo, přispělo, příspěvek byl 1,3 miliard ehm, liber. V současné době euro, pardon, eh, to byla eura. Eh, současně je tento mírový program 2014, eh, mm, tady máme 17 milionů eur a 22 milionů, 22% přišlo z EADF, takže není dat, že tento fond hrál důležitou roli při financování mírového programu. E, také jsem chtěl e, dodat, že v této rané e, fázi jsme viděli praktické příklady projektů, které se konaly a my ostatní kolegové to asi vysvětlí lépe a uvedou další příklady. Chtěli jsme poskytnout příklady, které budou demonstrovat to, že tyto finanční prostředky měly dopad přímo v terénu na jednotlivá eh, obce. Jeden eh, příklad eh, byla spolupráce s projektu Work Together, přeshraniční spolupráce založená na, na práci v hraničních oblastech. Bylo to 12 různých sociálních projektů a jejich cílem je věnovat se rovným příležitostem ve venkovských oblastech. Více jak 50 tisíc pacientů a klientů mohlo profitovat z těchto služeb, které jsou poskytovány. Druhým příkladem Eh, který jsem sledoval, byl projekt eh, nazvaný Back to the Future a eh, toto, ehm, tady, toto je přeshraniční dobrovolná organizace, která má umožňovat a vybavovat, umožňovat mladé lidi, aby pracovali na mírotvorném procesu ve svém bezprostředním okolí, stejně tak jako v šíře koncipovaných společenstvích. Takže to byly dva důležité příklady toho, že mírový program skutečně přispěl společenstvím a byl bych rád, kdyby eh, pokračoval eh, i po eh, roce 2018. Co se týče naší zprávy, Eh, tak eh, tady jsem si stanovili tři otázky, eh, které bychom měli sledovat. Možná, že kolegové ještě přidají něco jiného, ale myslím si, že v této zprávě bychom se měli koncentrovat na to, abychom zajistili mír, abychom zlepšili životní podmínky a zajistili soudržnost. Měli bychom se podívat na to, jak využít koordinaci s ostatními fondy v Evropské unie. Měli bychom vysledovat, do jaké míry jsou vedeny komunitami tyto projekty ty programy a jak jsme byli úspěšní a jak jste řekla paní eh, předsedkyně, ehm, ehm, ehm, myslím si, že se můžeme poučit, které budou se z, ze zkušeností, které jsme udělali a můžeme to přenést na budoucnost soudržnosti politiky, o které budeme později diskutovat. Co se týče dalších kroků, návrh zní takto, budeme mít takovou eh, pozorovatelskou misi, pravděpodobně v březnu tohoto roku a budu se těšit na práci této mise a paní předsedkyně, také se těším na příspěvky ostatních kolegů dnes. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní zahajuji rozpravu. Nejdříve stínový zpravodajové. Pan Flak, jako první máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto mluvčí konzervativní strany ve výboru Regi tato záležitost je pro nás zvláště důležitá. Spojené království jako takové je čistým přispěvatelem do rozpočtu EU, jako všichni vědí. E, je jako čistý příjemce region Severního Irska je více zasažen financováním politiky soudržnosti a to je přejitost pro to, abychom mohli zkoumat dopady tohoto financování a zdůraznit zejména, které oblasti se musí zlepšit Chtěl bych zdůraznit tyto některé záležitosti. Za prvé, jsme přesvědčeni, že je třeba zajistit, že Severní Irsko jako přechodné období dostane tedy globální přístup k ekonomickému rozvoji. A víceletý finanční rámec vymezil 855 milionů euro pro Severní Irsko a místní subjekty se musí ucházet o různé typy financování z EU a proto je třeba vyhodnotit, jaké finanční priority politiky soudržnosti jsou úspěšně integrovány, aby poskytly globální účinek. Za druhé musíme také zkoumat, zda financování je nasměrováno tam, kde je nejvíce potřeba, zda místní úroveň má dostatečnou kontrolu nad financováním. A konečně bylo by asi obtížné nevyhodnotit eh, dopad politiky soudržnosti v této fázi pro Severní Irsko, aniž bychom hovořili o tom, co je evidentní o Brexitu. EKR si myslí, že tato zpráva nesmí směšovat dopad politiku soudržnosti na Severní Irsko s dopadem Severního Jirska, které opustí Evropskou unii. Kolegové asi pochopí, že nesmíme se pouštět do citlivých záležitostí mimo naši působnost. Název této zprávy je úplně jasný. Je to zpráva o dopadu, nikoli hodnocení do budoucnosti. A s tím, k tomu popíšu, co už víme o budoucnosti politiky soudržnosti po Brexitu v Severním Irsku. Ale neměla by to být hlavní část zprávy z vlastní iniciativy. Společná zpráva, která byla dohnutá loni, je úplně jasná. Pokud eh, budou Evropská unie a Spojené království ctít své závazky v rámci programu Interreg do roku 2020, a co se týče strukturálních fondů, Spojené království bude se i nadále podílet na programech Evropské unie financovaných z MFF až do jejich konce. Nad rámec této informace, která má být ještě potvrzena, dokud tedy nebude platit, že dokud není vše dohodnuto, nic není dohodnuto, skupina EKR bude stále obhajovat toto stanovisko. Těším se na spolupráci s kolegy a taky s delegací Severního Irska v březnu, kdy budeme mít možnost vyhodnotit dopad politiky soudržnosti přímo na místě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Novakov, další stínový zpravodaj, co se týče této prováděcí zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Zejména co se týče prováděcích zpráv, zde mají významnou úlohu, protože kromě hodnocení toho, co se provedlo, nám taky poskytnou jedinečnou příležitost eh, poskytnout eh, rady, jak postupovat dále. A Severní Irsko je takovým případem, zejména nyní, během Brexitu. A mám velká očekávání od této zprávy. A jsem rád, že mohl spolupracovat s Darekem Vonem který je velmi otevřený veškerým návrhům. domnívám se, že to můžeme politicky využít, abychom vysvětlili, jak významný je příspěvek politiky soudržnosti pro tyto regiony. A za několik měsíců budeme odpovědní za diskusy o tom, jak budoucí MFF a budoucí CPR budou vypadat. A já si myslím, že tato zpráva může vyslat sdělení, že existují regiony, jako je Severní Jirsko, kde politika soudržnost znamená významný rozdíl pro život místních lidí. Proto, jak funguje ekonomika, proto, jak se vytvářejí nová pracovní místa. A myslím, že kromě emocí a politické zátěže, kterou zažíváme zejména nyní kvůli Brexitu, čistě objektivní pohled říká, že politika soudržnosti je, v Severním Irsku je právě příkladem toho, že nejs, granty nemají alternativu v některých zvláštních oblastech naší politiky a, a nemůžeme vlastně poskytnout podporu finančními nástroji, pokud nepoužijeme naše operační programy. Takže se těším na výsledky zprávy a mám skutečně velká očekávání od této zprávy a věřím, že se nám to podaří a to je úloha Dereka, abychom maximálně komunikovali a oslovili tedy ty, kteří jsou mimo tento sál, abychom se dozvěděli to, co se stalo za poslední čtyři roky. Děkuji. Další stínový zprav... nevidím. Z... Vidím, že fa... pan, pan Anderson. Děkuji, paní před... Musím. Pan Pát tu není a budu velmi stručný, protože řada důležitých věcí už zazněla od předřečníků. Chci jenom doplnit, že je důležité nejen se soustředovat na mírový program, ale také na Interreg a podívat se na ty hodnoty, které přišly do Irska z tohoto pohledu a snad také se dívat ku předu, samozřejmě na základě plnění současných programů, snad jenom proto, abychom viděli, nakolik přezraniční spolupráce může probíhat a poučovat se z příkladu z minulosti a také do budoucnosti po Brexitu. Protože jedna věc je jistá, buď eh, budete spolupracovat v Evropě mezi evropskými regiony a tady je potřeba Interreg, ale když jste třetím státem, třetí zemí, tak je velmi důležité, aby existovala přeshraniční spolupráce. Takže snad eh, budeme moci i tuto otázku zdůraznit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Pane Andersone, mat, paní Anderson, máte slovo. Chci využít této přítosti, abych eh, poděkoval Dereka Vona, že se ujal této iniciativy a dal nám všem možnost, abychom se tímto zabývali. A jsem velmi ráda, že náš výbor se soustředil na dopady politiky soudržnosti v minulosti na severu Irska je to oblast, kterou vím velmi dobře. Jsem z města, které se jmenuje Derry a je tam celá skupina organizací a spolků, malé a střední podniky, komunitní sektor, infrastruktura, která se rozvinula. Lidé, kteří skutečně měli užitek z toho a kteří rozumí příspěvku Evropy budování míru a mírovému procesu takovým způsobem, jaký žádný jiný program v celé Evropské unii neměl. 10% HDP na severu přichází z financování EU a jak pan Flak řekl, jsme čistými příjemci všech evropských fondů a to se týká skutečně exekutivy a rozpočtu a ten by nemohl fungovat tak, jak fungoval bez, bez příspěvku, který přišel z Evropské unie. Existuje spousta programů a iniciativ a infrastruktury, na které možné poukázat. Já přicházím z Dery. A Dery například, je tam most míru v Dery. A ten byl postaven jako důsledek mírového financování. A dějiny mého města, aniž bych zabíhal do podrobnosti, bylo to město, které bylo rozdělené, kde menšina byla a ta kontrolovala město a ti, kteří přicházeli z jiných částí Irska a kdo tedy měl dům a, a, a a to je také jeden z důvodů, proč došlo k problémům a velkým výzvám v oblasti eh, lidských práv. A když byl postaven most míru v Dery, tak to je iniciativa, která sjednotila celé město. To město bylo rozdělené řekou a na druhé straně řeky byla komunita, která byla unionistická a tehdy si lidé skutečně mysleli, že tento most míru ne, nebude sloužit k ničemu, protože argument byl, že není možné ten most před autem, ale stal se skutečně symbolem infrastruktury, která znamenala zásadní rozdíl pro sjednocení obou částí města. A skutečně existují malé a střední podniky, skupiny, spolky, které využili drobných zdrojů financování, které znamenaly, znamenaly obrovský rozdíl. A v celém severním Irsku lidé vidí přínos Evropské unie pro mírový proces v jednotlivých fázích mírového procesu 1, 2, 3, 4. A mohla bych uvést celou řadu příkladů, ale jsem si jistá, když se díváme na dopad a když se budeme zabývat otázkami, které nastínil pan Von, tak to vše vy, objasní, proč jeden z důvodů je tu skutečně řada obrovských obav a proto nesouhlasím s panem Flakem, že není možné oddělit to, co se blíží na severu, tedy potenciální obavy lidí, kteří eh, hlasovali, aby zůstali v Evropské unii v kontextu velkopátečních dohod a příspěvku budování míru skrze fondy soudržnosti, takže ne, nepředstavuji si, že pan Von oddělí Brexit od dopadu Brexitu na sever od této zprávy. To by bylo naprosto šílené se pokusit toto ignorovat, protože existuje celá řada uh, obav a mnoho lidí, kteří vytvořili plány za rámec roku 2020. Bohužel nejsme v takovém prostoru, kde můžeme říci, že jsme přešli z, z oblasti a doby konfliktu do společnosti a na všechno zapomenout. Máme před sebou ještě mnoho práce a politika soudržnosti a mírové financování skutečně významně přispěli. A před několika měsíci jsme měli zvláštní program zde v Bruselu a tam bylo možné ukázat malý počet příkladů, které měly prospěch smírového financování a bylo možné ukázat europoslancům i ostatním význam a úlohu Evropské unie při budování míru. Až už to byly skupiny bývalých vězňů, byla nemocnice z mého města, kde eh, bylo radiologické oddělení vybudováno z těchto prostředků a bylo skutečně důležité vytvořit kritický, kritickou, kritický objem prostředků, který se dá dohromady a neměli bychom tu radiologii v naší nemocnici, kdyby nebyly příspěvky Evropy pro tuto infrastrukturu, která je nesmírně potřebná. A je tu skutečně mnoho příkladů. Bývalí vězňové, kteří se setkávají, kteří dříve byli na různých stranách boje a kteří nyní se scházejí a vedou velmi náročné, obtížné rozhovory a to je skutečně také na základě příspěvku EU. A ať nikdo neříká tomuto výboru nebo Evropské unii, že neměla žádnou roli. A dohody, tedy velkopáteční a mírový proces, skutečně je tu spoustu důkazů v celém severním Irsku i v Irsku, že Evropa sehrála svou roli, takže jsem velmi ráda, že ta mise proběhla a myslím, bylo důležit, bude důležité hovořit s lidmi v terénu a musíme se seznámit s tím, že tato práce byla zapojena v místním společenství, v těch obcích a že to skutečně probíhalo. Takže až pojedeme na tu zjišťující misi na sever Irska, tak eh, vidím, že budeme eh, sledovat plnění programu Interreg politiky soudržnosti v celém severním Irsku. No, a lidé skutečně toto budou moci vidět na vlastní oči. A, a zvláštní jednání je, musí vzniknout, aby aby Severní Irsko mohlo být spojeno s, s Evropskou unii a škody, které ten proces, do kterého jsme byli zapojeni, vzniknou, pokud eh, financování přes veškeré závazky britské vlády, tak tato vláda se nezavázala regionálnímu rozvoji takovým způsobem, který by podporoval infrastrukturu tak, jak to činila Evropská unie. A to vše nám to vše nám pomohlo. Učinili jsme malé kroky, ale Evropská unie sehrala svou úlohu a pomohla nám na obtížné cestě a není možné ignorovat dopady Brexitu na život lidí, jakožto důsledku odstraní ne pouze finanční podpory, ale také skutečnosti, že členství v Evropské unii znamenalo skutečně mnoho pro ty, kteří měli zkušenosti s vládou, která je úplně odlišná od toho, co by ostatní nebo jiní mohli zastupovat. A na řadu způsobů nebyli spokojeni a, a řada lidí má opravdovou obavu, že Evropská unie byla zdrojem určité formy dohledu nad plněním těchto závazků a populace 1,8 milionů a kdy máte právo na irský pas, anebo je tu skutečně právo jednotce 8 milionů obyvatel být občany Evropské unie. A mám také irský pas. A tato zpráva je v této chvíli klíčová a děkuji, pane Vone, že jste se ujal této iniciativy a že tedy osvětlíte oblast, která se to zaslouží a také budete hovořit o úžasné práci, která byla odvedena na v Severním Irsku z podpory Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Další Další zpravodaj paní Reintke. Um, Děkuji paní předsedkyně. Já sama pocházím um, z regionu, uh, který má, uh, před sebou má uh, zvláštní průmyslové výzvy, průmyslová oblast a přestože je situován v relativně bohaté zemi Německu, když se vrátím domů a hovořím se starost, starosty a s lidmi na místní úrovni, tak stále znovu opakuji, jak důležité pro ně je, aby se jim dostávalo finančních prostředků nejenom kvůli přeshraničním aspektům, ale také kvůli kvůli některým aspektům, které tady zmiňovali kolegové. Jsou tady určité projekty, eh, kde eh, mm, jsou evropské peníze, kde pak můžete jít úplně do jiných dimenzí, kde pak můžete eh, provádět mm, věci kde by národní prostředky eh, nebo regionální prostředky nestačily. A myslím si, že mm, moje venkovská eh, oblast je srovnatelná se Severním Irskem, protože byla jsem v Belfastu, mluvila jsem tam s lidmi. Eh, celá řada věcí bez finanční podpory Evropské unie by nebyla bývala možná. A když se podívám znovu na čísla, ta mluví sama za sebe. V tomto období peníze z IADF, e které byly investovány pouze za Evropu, je 340 milionů eur. 6 společností budou eh, dostávat podporu, 2800 eh, pracovních míst má být vytvořeno přímo bez těchto, eh, s těmito penězi. A Evropský sociální fond, tady máme 210 milionů eur jako evropský příspěvek a boj proti sociální exkluzi, boj proti sociálním problémům. A mnoho kolegů už zmínilo mírový program v tomto financovacím období 270 milionů eur nemá být investováno do nejrůznějších projektů obnovy. A za poslední léta to byly, byla milionů eur, která byla investována. Myslím si, že kolegové potrhli důraz, e, význam tohoto. A když se tak podíváme na dopad, e, který e, evropské financování mělo v Severním Irsku, myslím si, že je důležité tyto věci zdůraznit, ale souhlasím s některými kolegy, kteří řekli, že pro nás bude dobré, když půjdeme na tu pozorovatelskou misi a budeme hovořit s lidmi a budeme se ptát, co bylo uděláno v minulosti Ehm, a zároveň si vyslechneme jejich ehm, problémy, věci, které jim leží na srdci eh, ve spojitosti s Brexitem. Takže pro mě je velice obtížné ehm, vysledovat, jak to eh, řídit. Myslím si, že bychom určitě měli eh, naslouchat jejich obavám, problémům a také se podívat na naši roli, roli, kterou bychom my měli sehrát, abychom se postarali o to, aby ten pokrok, kterého bylo učiněno za poslední léta, aby nebyl nebyl promrhán. Takže eh, zcela eh, souhlasím eh, s tímto bodem. Ano, měli bychom se koncentrovat na dopad, ale zároveň si myslím, že se musíme, musíme hledět do budoucna. A jako odborníci v regionálním financování, v evropském financování, bychom se měli podívat na to, jak podpořit obce v severním Irsku v jejich budoucím úsilí ať už cokoliv nastane, ať už přinese sebou cokoliv Brexit, myslím si, že tady musíme se hrát důležitou roli a budu se těšit na další práci na tomto tématu a doufám, že s vámi také pojedu do Severního Irska. Děkuji. Děkuji, paní Demáto, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Téma této zprávy je obzvláště důležité, zejména z důvodu dějiných, sociálních a politických. A je to důležité také eh, s ohledem na vyjednávání o Brexitu. Programové období 2007 až 2013 přineslo eh, program PIS 3, který velice přispěl k stabilizaci společnosti, podporoval se usmíření v tomto regionu. Podpora z regionálních fondů, přinesla 330 milionů a téměř 200 milionů pochází z fondu ERDF, tedy z Fondu pro regionální rozvoj. Naše prováděcí zpráva, myslím, bude velmi zajímavá. Bude zajímavé vidět, jakých přesných výsledků se dosáhlo pomocí programu dnešním programem období máme nový program pro Severní Irsko, pak je tam ještě velmi zajímavý program Interreg a existuje zde územní spolupráce mezi republikou Ursko a Spojeným královstvím, na kterou je vyčleněno asi 280 milionů eur. Sledujeme tedy stávající programy a chceme, aby byly implementovány až do samého konce. Dopady Brexitu budou tvrdé a obtížné a já jako evropská občanka musím říct, že stále nezávisle na konečném Eh, výsledku vyjednávání. Nemůžeme dopustit, aby v Irsku se opět rozpoutalo násilí. Násilí, které určovalo charakter tohoto regionu po mnoha desítek let, vedle to tisícům mrtvým. Náboženské války si v Evropě již nemůžeme dovolit. Přes několika eh, eh, dny zemřela Dolores Warden, známá zpěvačka, písně Zombie, která dobře ukazovala, jak byl tento region byčován násilím. Zombie byl důležitý příspěvek. To násilí bylo skutečně strašné. Byly usmrcovány děti. A nyní zcela nezávisle na Brexitu je třeba zajištit, aby veškeré programy běžely dál. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom již nikdy nemuseli zažívat situace, že e, děti e, umírají a že někdo by byl nucen opět připravovat písně, jako byl zombie. Děkuji. Děkuji, mám tady jedno jméno na e, seznamu, pan Rapek. Jsou ještě další, kteří si přejí promluvit. Prosím, dejte mi vědět. Pane Rapek, máte slovo. Ačiū gerbiamą pirmininkė. Iš tikrųjų manau, kad e, labai svarbus. Děkuji, paní předsedkyně. No, domnívám se, že ta zpráva je velmi důležitá a velmi zajímavá v kontextu severní Evropy i v kontextu politiky soudržnosti. Myslím, že Severní Irsko mělo možnost využívat e, fondy soudržnosti a využilo tuto možnost e, uplatnilo zásady správného výkonu veřejné zprávy a zapojilo celé obyvatelstvo do tohoto projektu. A je třeba to říct si úplně jasně, třeba vysvětlit i dalším, proč Evrop... potřebujeme v Evropské unii politiku soudržnosti, aby lidé se seznámili s užitečností této politiky. Já jsem byl starostou obce a region, který řídím, je blízko hranic s Běloruskem, takže vím, jaké to je řídit periferní region, který je blízko hranic s jiným státem. Tyto regiony mají specifické rysy a potřebují pomoc. A tato pomoc je pro ně často klíčová. Máme tedy určité zkušenosti v této oblasti. A nyní musíme uvažovat o budoucnosti. Musíme si klást otázku, zda politika soudržnosti v současnosti, která je prováděna Evropskou unii, je dostatečně inkluzivní, pokud jde o obyvatele, pokud jde o místní zprávu. A v některých zemích tato politika je příliš centralizovaná. A musíme si klást otázku, jakou politiku soudržnosti vlastně potřebujeme a musíme nalézt eh, nástroje, které by znamenaly větší zapojení obyvatelstva a místních obcí, aby lidé věděli, že se podílejí na rozdělování veřejných prostředků, aby se účastnili řešení problémů, které jsou pro ně důležité. A někdy centrální moc nemá stejný názor na tyto otázky. Program LEADER je velmi důležitý v tomto směru. A do budoucnosti bude snad potřeba předpokládat eh, program eh, líder na městské úrovni, abychom část prostředků věnovali projektům, kde se podílí místní zpráva, místní podniky, aby lidé mohli řešit své problémy na místní úrovni. A to je zdaleka pro nás eh, věc, která může být Eh, nedůležité, ale v místě je to nesmírně významné pro místní populaci. Proto bychom mohli také zapojit eh, více místní obyvatele, kteří si přivlastní tuto politiku a uvidí, že to řeší problémy, které jsou pro ně důležité. Ano, děkuji. Pokud nejsou žádné další eh, příspěvky, tak předám slovo zástupci Evropské komise. Paní González Hernández z DG eh, Regio, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Přeji dobré ráno. Komise by ráda poděkovala výboru e, za e, e, zajímavou politiku otázce Severního Irska. Jak mnozí členové výboru zmínili, je to zásadní otázka, byla po mnoho let. Tady mluvíme o několika miliardech ve financování EU, nejenom ze strukturálních fondů, ale také to jde z jiných programů, sociální fondy, zemědělské fondy. Mluvíme tady o 1,13 miliard jenom v Evropském regionálním fondu pro rozvoj. A PISA, toto, eh, tady nemáme eh, PISA Interreg, to bylo eh, zmíněno, takže to je zásadní příspěvek do Severního Irska. Kromě mírového programu Interreg bychom rádi potrhli příspěvek RDF v regionálním podpoře jde pro podporu, podporu podniků. Severní Irsko, tady máme hlavní finanční nástroje, anebo také je to nízkouhlíková ekonomika, to patří k strategické politickým eh, prioritám, co se týče Interregu. Výbor už eh, Ehm, řekl, že učinil zásadní příspěvek do přeshraničních projektů, mm, ehm, mm, které mohou mít změněný dopad na eh, dotčené regiony. Současné eh, eh, programy investují také do mm, oblasti zdraví, to už řekl pan Andersen, a RNR ehm, a jiné věci, které mohou učinit lepší život v těchto oblastech a v neposlední řadě mírový program. Členové výboru si uvědomují, že to je podpora Evropy pro mírový proces, dnes je to jiný program, tady bychom chtěli pracovat v oblasti konfliktu, chceme stavět mosty mezi společenstvími, které byly rozděleny po dlouhou dobu a chceme se pokusit spolu s nimi vybudovat budoucnost. Chceme se zacílit na lidi, kteří byli zaangažováni v konfliktech, ale jde i o novou generaci, jde o sdílení nových prostorů a to, to, to je o věci, které mohou mít eh, trvalý dopad na Severní Izersko. Takže se těšíme na pozorovatelskou komisi a e, těšíme se na spolupráci s panem Vogenem a e, e, poskytneme jim informace a podporu, kterou budou pro tuto zprávu potřebovat. Děkuji. Děkuji. Pan Von, máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Možná začnu odpovědí eh, na otázku Brexitu. Myslím si, že bychom měli mít jasno v tom, že eh, eh, tady jde o provádění. Pokud pravděpodobně bychom nedostali jinak povolení dělat tuto zprávu, toto máme, v tomto máme jasno. Ovšem, jak vypracováváme práci a jak připravujeme návštěvu, tak určitě tady budeme mít projekty, které demonstrují výhody členství EU a financování EU pro sever Severní Irsko. A také vidíme příklady. Příklady lidí, kteří eh, řeknou, ano, kdyby nebylo Evropské unie, kdyby nebylo financování EU, tak by tento konkrétní projekt eh, ani se nekonal. Takže je nevyhnutelné, abychom eh, z toho udělali také součást zprávy. A myslím si, že bylo férové pro tento výbor, kdyby toto udělal, bylo by to legitimní, a protože jsme viděli příklady, které byly předloženy a bude to důležité i pro roce 2019, kdyby Velká Británie opustila ehm, Evropskou unii, aby tento mírový program pokračoval i do budoucna. Ehm, takže jde o eh, nejenom provádění, ale určitě budeme mluvit i o dopadech Brexitu eh, v této zprávě, ehm, ale také v kontextu, který jsem právě nastínil. Pan Miltenberg zmínil význam diskuzí o synergiích a komise zmínila některé příklady jiného financování v Severním Jirsku a eh, já jsem tu otázku položil hovořil na začátku, to byla jedna z věcí, eh, kterou, jsem, eh, kterou budeme velice sledovat, synergické efekty mezi mírovým eh, programem Interregem a ostatními programy. A myslím si, že z toho můžeme se poučit i do budoucna. Další kolegové zmínili význam praktických příkladů, mm, také jsou to, byly to navíc příklady k tomu, co jsem říkal předtím. Budu velice rád, když to uděláme. Myslím si, že je to důležité podívat se na praktické příklady příklady. Eh, měli bychom eh, sledovat i menší eh, projekty. Hm, ono je to někdy jednoduché se koncentrovat na velké množství peněz hm, a dívat se na to, jak se zvyšuje HDP, ale měli bychom velice často je zapotřebí se podívat na jednotlivce a na komunity, kde existují malé projekty. A tady máme dneska příklady, takže bychom se hodně měli soustředit, hm, vyvinout úsilí právě v těchto malých projektech. Měli bychom hovořit s lidmi, kteří jsou součástí toho tohoto projektu, kteří je dali dohromady a také bychom se měli podívat na příjemce těchto projektů. To by mělo být to, na co bychom se měli ve zprávě soustředit a také eh, při naší návštěvě. Hm, doufám, eh, že až bude hotová zpráva, tak vyvodíme hm, hm, lekce pro nás eh, všechny, pro politiku soudržnosti po roce 2020, protože z dlouhodobého hlediska se budeme chtít postarat a to, aby jednotlivci a obce sehráli svou roli ve vývoji a provádění projektů zaměřených na politiku soudržnosti do budoucna budoucna. Takže je to velké téma a je to velké téma dneška. Brexit a dopad na Severní Jirsko. Ale eh, také, hm, prosím, využijeme tuto zprávu jako způsob, jak zlepšit politiku soudržnosti do budoucna. Děkuji. A dalším krokem práci eh, na této zprávě bude eh, organizování mise výboru, eh, cesta výboru do Severního Irska. Je to naplánováno 21. 22. března, 23. března. A bylo to schváleno konferencí předsedů, a to minulý týden, takže můžeme začít s organizací této mise. A poté hm, bude připravena zpráva Eh, musíme vzít eh, v úvahu eh, názory, které jsme si dnes vyslechli a také výsledek oné pozorovatelské mise. Myslím si, že mm, příští měsíce před letní přestávkou mm, budeme mít možnost znovu o zprávě diskutovat. Záleží to také na vašem časovém plánu, pane Vone. Mm, pan Flak? Jenom um, jednu věc, eh, pan Vaughan eh, řekl, pokud eh, podejdeme z Evropské unie, nikdo by neměl pochybovat o tom, že Velká Británie bude odcházet 29. března 2019 z Evropské unie. Stane se to. Nikdo by o tom neměl pochybovat. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Ano, já stále používám slovičko kdyby, když. Dobrá. Všichni si můžete zachovat své osobní, eh, osobní stanoviska, ale eh, pro mě je důležité, že budeme připravovat velice užitečnou, ehm, zajímavou prováděcí zprávu. A tak eh, v tomto, tady bych uzavřela diskusi k tomuto tématu. Bude zajímavé, až budeme mít návrh zprávy. Eh, ve výboru Regi. A teď přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. A to je stanovisko zpravodajeme pan Daniel Buda. Envy je eh, zodpovědným výborem. Jde o návrh mechanismu civilní ochrany Unie. Regi eh, eh, bude vypracovávat eh, legislativní stanovisko. Pane Buda, dávám vám slovo a pak si vyslechneme stínové zpravodaje a kolegy, pokud budou mít nějaké příspěvky. Máte slovo. Nejprve chtěl říct, že tento návrh je velmi vítaný a zároveň vítám komisaře, víte úsilí eh, pana eh, komisaře při schválování eh, tohoto mm, návrhu rozhodnutí, tato iniciativa v podstatě 16. Mm, 17. Mm, ledna. Bylo to setkání v Provence, mm, které se tam konalo a generální ředitele eh, jednotky pro civilní ochranu z deseti členských států Německa, Chorvatska, Španělska, Řecka, Francie, Portugalska, Itálie a Rumunska České republiky byli přítomni a eh, eh, přivítali eh, tento návrh a projevili ochotu přispět ke zlepšení, zlepšení tohoto rozhodnutí. Toto byli eh, ředitelé, generální ředitelé, kteří eh, pracují na koordinaci eh, řízení při katastrofách. Toto je strategie Evropské unie, tak abychom byli schopni rychleji reagovat na situace krizové, které mohou nastat v rámci EU nebo také mimo. Tento mechanismus mm, by umožnil koordinovaný, koordinované úsilí, koordinovanou podporu tím, že bychom se sdíleli zdroje mezi všemi zaangažovanými členskými státy. Um, požáry, eh, v krize spojené s uprchlíky, hurikány, bouře, eh, záplavy za poslední léta, to eh, všech, nebo častá zemětřesení při, způsobili, že je velice důležité mít tady legislativu v oblasti ochrany. Došlo k velikým katastrofám, které postihly několik členských států, takže tato vzájemná pomoc je naprosto nezbytná a mm, jde o případy, kdy tyto členské státy jsou e, zatíženy, přetíženy e, těmito krizemi, takže tady potřebujeme koordinované úsilí Evropské unie komise, její návrh e, tady přichází s novými body, které jsou zaměřeny na posílení kapacit a na zlepšení koordinace s ostatními členskými státy. Má se také zlepšit ehm, kolektivní schopnost eh, reagovat ehm, na krizové situace. RESK EU, to je název programu RESK EU, ehm, bude hrát svou roli v případě, že členské státy budou přetíženy krizovými situacemi a napomůže také skoordinovat úsilí úřadů v členských státech. A trošku tady se odchýlím od tématu. Podíváme-li se na jednání mezi generálními eh, řediteli, tak eh, tady z toho vyplynuly určité, eh, určité kontroverzní stanoviska v tom smyslu, kdo má koordinovat tuto celou strukturu, tento mechanismus. Bude to komise, budou to členské státy. A myslím si, že potřebujeme úzkou spolupráci mezi komisí a členskými státy na tomto poli. Tito generální ředitelé mluvili o potřebě eh, seznamu eh, eh, zařízení ehm, tak, aby byly velice flexibilní, aby nepodléhaly nějakým omezením, protože tady budou konkrétní potřeby, které budou záviset na regionech, kde tento mechanismus bude fungovat. Ehm, věřím, že návrh komise je velice důležitý a doufám, že ehm, dostojíme výzvám. Ve svém stanovisku se budu koncentrovat na příspěvek strukturálních a e, investičních fondů e, na e, přizpůsobení se klimatickým změnám a prevenci rizika v krizových situacích. Myslím si, že je naprosto nezbytné abychom zvýšili synergie mezi několika mechanismy civilní ochrany a strukturálními a investičními fondy. A zvláště je to Fond Evropské solidarity, Evropský fond solidarity. Eh, ex ante eh, podmínky eh, zajišťují, aby investice ze strukturálních fondů Um, odpovídali požadavkům, uh, které z těchto rizikových situací vyplývají. Úřady hrají také velice důležitou roli při prevenci uh, um, katastrof a uh, podporou těchto možností reagovat na kritické situace je to důležité, protože jsou to místní a regionální úřady, které jsou první, které intervenují v takovýchto situacích. Zvláštní školení a inovační opatření jsou důležitými aspekty spolupráce na poli civilní ochrany, protože chceme zvýšit účinnost eh, této reakce a přejeme si zlepšit dialog mezi členskými státy. A v tomto smyslu eh, vidím velice důležitou roli eh, pro univerzity a výzkumná centra, která by mohla najít lepší způsoby, jak intervenovat v případech, kdy nastanou katastrofy. Rovněž si myslím, že místní úřady by měly být začleněny do preventivních eh, plánů pro prevenci tím, že budou eh, školit eh, své zaměstnance, který bude seznámen s takovýmito zásahy v akutních nebo krizových situacích a toto musí být skoordinováno mm, v rámci celého půlu či mechanismu civilní ochrany. Musíme se také soustředit na dobrovolný eh, trénink ehm, či školení, protože eh, dobrovolníci mohou působit ve velmi izolovaných ehm, oblastech a vědí velice dobře, jaká jsou specifika takovýchto oblastí. Eh, nedávný příklad jsme zažili v Rumunsku, ehm, došlo ke zřícení letadla a první, kdo reagovali, byli občané z této oblasti, v horské oblasti, protože tuto, tento region velmi dobře znali. Ještě pár technických detailů na závěr, protože, jak víte, tak jsme zodpovědní za mm, vypracování stanoviska a ne zprávy. Doporučila jsem svým kolegům zde na výboru, aby eh, mm, omezili své eh, mm, příspěvky své, své e, příspěvky, tedy aby se soustředil na to, za co je to výbor Regi. Budu se tedy těšit na pozměňovací návrhy a na příspěvky stínových zpravodajů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, dám slovo stínovým zpravodajům. A začnu panem Rodríguezem. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My všichni známe veškeré ty přírodní a humanitární katastrofy, které se v poslední době odehrály v EU. Stály mnoho lidských životů, mělo to zničivé účinky na obce, na podniky, na bohatství národa, také na životní prostředí. Není možné, aby jednotlivé členské státy reagovaly sami na takovéto katastrofy proto, eh, pokud tady máme nový společný systém pro případ katastrof, je, myslím, něco dobrého. Musíme se podívat ovšem, jak vypadají deficity v oblasti zdrojů, které jsou k dispozici a zda členské státy mají také dostatečně dobrovolníků, které se zapojí na reakci na katastrofy. Zatím to tak nebylo, proto je dobré, že zde máme takovouto úpravu na evropské úrovni. Je třeba, abychom zajistili, že se lidem i hned pomůže a to, co možná nejefektivnějším způsobem. Dále bychom měli mít eh, určitý E, určitou povinnost pro členské státy, aby společně e, reagovali v případě katastrof, jak přírodních, tak těch, které byly způsobeny člověkem. A Lisabonská smlouva k nám k tomu poskytuje právní rámec, zejména ve své doležce o solidaritě. Je tady tedy povinnost zájemné solidarity mezi členskými státy. Komis- se eh, na, naš výbor Regi bude mít zásadní roli v této zprávě. Je důležité, abychom eh, měli na mysli i naše adaptace klimatickým změnám a to vše z ohledu eh, s ohledem na prevenci katastrof je třeba ovšem zohlednit i otázky migrace a zaměřit se na inovace a výzkum. Za socialistickou skupinu chci říci, že je třeba, abychom pomáhali co možná nejrychleji všem evropským občanům, zajistili jim potřebné prostředky finanční a zajistili, že členské státy budou schopny dobře a rychle reagovat na katastrofy. Proto je třeba investovat do vzdělávání a to nejenom eh, vládních orgánů, které se věnují civilní ochraně, ale také veškerým eh, účastníkům ze strany občanské společnosti. Je třeba informovat občany, je třeba se zaměřit na té oblasti, které jsou vystaveny zvýšenému riziku. Tam je třeba připravovat již předem prevenci katastrof Dále je třeba eh, vzdělávat obce a podporovat eh, spolupráci mezi obci a regiony. Je třeba lépe koordinovat naši spolupráci s třetími zeměmi v obchodě v případě reakce na naléhovou situaci. A to, že zavádíme nový mechanismus, znamená, že chápeme důležitost členských států, ale zároveň chápeme i, i, i veškeré ty obtíže, které se bojí, pojí se včasnou reakcí na krize a proto e, je třeba chránit jak evropské a neevropské občany a e, a zpravodaj to již říká, potřebujeme tady mít jakousi rezervu civilní ochrany, a e, nechceme tím nahrazovat civilní ochranu jednotlivých členských států, ale naopak podporovat spolupráci tak, aby v těch nejhorších a nejkomplikovanějších situacích mohla e, pomoci Evropská unie jako celé. Děkuji. Děkuji. Je tu stínový zpravodaj EKR není, takže pan Jakovčič, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pouze několik slov z mé strany. Bohužel já ze své zkušenosti musím říci, že mm, sám jsem zažil jisté nepříjemné katastrofy, jako například eh, zemětřesení, záplavy či lesní požáry. Iniciativa komise je, myslím, velice dobrá a já velmi podporují myšlenku, že je třeba, aby eh, byla dobrá koordinace mezi členskými státy. Proto je třeba si zvážit, jak bychom budoucnu mohli rychleji a účinněji zareagovat na eh, takovéto naléhavé situace v sousedních zemích. Přeji si, mechanismus, eh, který bude regionální a bude nakoncipován široce. Máme již makroregiony, já sám se zajímám o jaderský makroregion a tady bych si přála, abychom u každého makroregionu měli centrum pro přírodní katastrofy. Například s ohledem na to, co se odehrává na Balkáně, v Itálii či v jaderském regionu. Mohli bychom makroregiony učinit odpovědnými za provádění této politiky. Neboť se domnívám, že je mnohem jednodušší odletět do Poli nebo do Dalmácie z Itálie, pokud eh, v této oblasti hoří nebo tam dojde k přírodní katastrofě, než od někud jinut. To je má první poznámka. A ještě takový druhý bod, eh, možná s tím konkrétně nesouvisí, ale jedná se o peníze. Mechanismus civilního pro přidělování prostředků pro postižené oblasti v Evropské unii je příliš zdlouhavý, těžkopádný. Pokud dojde k přírodní katastrofě, tak ty peníze, které se uvolní, 300 milionů nebo 500 milionů, které, je, které jsou potřeba pro to, aby se ta katastrofa eh, dokázalo dobře zareagovat na katastrofu, to je sice dobré, že tyto peníze jsou, ale bylo by vhodné, aby eh, ti lidé dostali pomoc i hned, aby dostali nějaké peníze předem, například 5 milionů i hned a zbytek poté. Je absurdní eh, ten, to, jak ten postup, kterým, který používáme nyní. Víme, jak to vypadá. Dojde k, například k zemětřesení v Itálii, jsou zničeny tisíce domů a pak ti lidé celé měsíce těk, čekají na to, než komise schválí přidělení prostředků pro pomoc. Tento mechanismus by se měl nastavit nějak jinak, aby byl schopen reagovat rychleji. V opačném případě jsou lidé pouze zklamáni, mají pocit, že se Evropa o ně nestará, že Evropu nezajímá to, co se jim stalo. To jsou tedy dva návrhy z mé strany a doufám, že se podaří je nějak zapracovat do zprávy. Děkuji. Děkuji. Nevidím pana Omaržo, takže dám slovo panu Ropovi. Děkuji. Chci poděkovat za tuto iniciativu obnovit tedy mechanismus civilní ochrany stanovisko našeho výboru je klíčové, protože právě místní samozprávné celky a regiony e, nesou toto břemeno při přírodních katastrofách a to břemeno by se mohlo stát někdy nesnesitelným. Protože jsem si přečetl stanovisko a nemám e, připomínky. Existují zde konkrétní záměry, a nejde jenom o přejmenování mechanismu civilní ochrany, ale jednu věc eh, nedokážu dobře pochopit. Proč se zvolilo jméno, které se tak těžko vyslovuje pro neanglofonní mluvčí. Když hovoříme o dobrovolné spolupráci, měli bychom posílit jednotné koordinační centrum. To je skvělé rozhodnutí. Ale Tady se nejedná o lecjaké byrokratické opatření. Také mám radost ze změny článku 12. Vzhledem k tomu, co prokázali lesní požáry v nedávné době, nám velmi chybí prostředky pro hašení těchto požárů a je třeba nalézt cestu, jak to řešit. Zdá se, že komise reaguje na problém, ale neanalyzuje potenciální hrozby. A kdyby taková analýza existovala, tak eh, by existovaly i snahy o řešení důsledku jaderných katastrof. Určitě víte, že okolo Evropské unie existují jaderné reaktory, které jsou zastaralé. A bylo by třeba neodkládat prevenci u těchto katastrof. Jak to vypadá u katastrof, které vyvolal člověk? Měli bychom doplnit článek 12 ustanovením o spolupráci v oblasti evakuace obyvatel. A tady by se jednalo o mobilizaci v oblasti dopravy. A pokud jde o současné plány, v současném mechanismu chci upozornit na články 5 a 6. V článcích 5 a 6 jsme mohli věnovat větší pozornost povinnostem členských států, aby se rozšířily informační kampaně a v článku 14 a 15 jsou zmíněny velmi podrobné postupy, avšak eh, nevidím zde ustanovení o nasazení předsunuté pomoci. To je vlastně ta prvotní reakce, která je nejdůležitější a právě proto by pomoc měla být rozdělena do dvou skupin. Nalehavá neodkladná pomoc a pomoc ve velkém rozsahu. Kromě toho je třeba navýšit financování na úroveň 630 milionů. A tady je uvedeno, že 480 milionů by mělo být mobilizováno z položky 3 my jsme proti tomu, aby tyto prostředky byly čerpány z Evropského fondu solidarity. Paní Damato. Děkuji, paní předsedkyně. budeme čekat ještě na kolegu budu, ale navzory tomu je, nanesu ještě několik poznámek. Myslím si, že navýšení toho mechanismu um, z hlediska peněžních prostředků je z naší strany vítáno, i když si myslíme, že by to mělo být celé lépe kontrolováno. Zpráva komise z února 2016 ukazuje, jak problematické je, aby Evropská unie společně zvládala takovéto situace, které vznikají zejména v důsledku lesních požárů. Z posledních katastrof vyplynulo, že Evropská unie není dostatečně vybavená pro takovýto typ situací a zejména když ke katastrofám dochází současně v několika členských zemích, ať to jsou již lesní požáry, teroristické útoky nebo záplavy. Členské státy také nejsou vždy schopny poskytnout podporu a proto je třeba zakročit. Z čistě praktického hlediska houlasíme s dvěma větmi. Máme mít specifickou rezervu, která vyhradí kapacity, tedy mechanismus RESC-EU. Komise musí mít operativní prostředky a mechanismy pro to, aby byla schopna rychle zareagovat a pomoci. Uh, proto vítáme tuto specifickou vyhrazenou rezervu kapacit, která uzavře mezeru, která existuje na národní úrovni. Dále zavedení systému, který poskytne ty pobídky pro to, aby se e, dále budoval ten evropský půl civilní ochrany. E, to, zde podporujeme i tu myšlenku kofinancování. Děkuji. Děkuji. Mám dvě další jména na seznamu. Pan Foss. Děkuji mnohokrát, pane, paní předsedkyně. Já bych chtěl podpořit tuto iniciativu Evropské komise a také doufám, že se co nejrychleji zrealizuje. Je jisté, že lesní požáry za tornáda, záplavy, hurikány a tak dále existují, ale rok 2017 byl skutečně enormní z tohoto ohledu. Byla to obrovská výzva pro mechanismus civilní ochrany Evropské unie a také pro členské státy. Měli jsme Musím říci, že rok 2017 je skutečným černým rokem. Klimatické změny přináší celou řadu dalších výzev, přírodní katastrofy eh, zesiluje jejich účinky, což má dramatické dopady. Eh, chtěl bych konstatovat, že momentální stav věcí, a hovoří o tom také předseda Juncker, představuje něco, co můžeme skutečně nazvat novou realitou. Je to realitu, na kterou si budeme bohužel moci zvyknout. Musíme se s ní nějak zžít. Musíme reagovat kolektivně jako Unie států a národů, ale také samozřejmě musí reagovat každý z našich členských států, naše regiony, naše obce. Ta Návrh je na stole a já chci pouze říci, že zcela souhlasím posílení reakčních kapacit Unie vytvořením mechanismu RESC-EU, který bude, myslím, dobře fungovat jako evropská síla civilní ochrany, já už to říkal kolega na plenárním zasedání. E, toto může být dobrým příkladem silnější Evropy, konkrétnější Evropy a dobré Evropy. Je důležité, abychom se tedy vybavili vlastními prostředky pro reakci, pro boj s požáry, a nebo e, například polní nemocnice. Ale já apeluji na to, abychom reagovali rychle, pracujme rychle, realizujme to rychle, tak abychom mohli dobře reagovat na přírodní katastrofy a společně s hlavní zpravodajkou si myslím, že budeme pracovat co možná nejrychleji společně s komisí a s radou, aby mechanismus u již začal pracovat během příštích měsíců. To se týče reakce kapacity pro reakci. Zde eh, bych rád připomenul, že členské státy musí mít své vlastní orgány civilní ochrany, své vlastní prostředky na reakci. Musí si tedy učelat své domácí úkoly a pak to bude celé zarámováno evropským mechanismem. Já jakožto žádný člen tohoto výboru, jakožto bývalý eh, člen samosprávného orgánu a bývalý člen eh, výboru regionu, chci říct, že jsem velice pro to, aby se návrh zrealizoval co možná nejdříve dříve a líbí se mi veškerá jeho opatření. Musím říct, a zaznělo to již i na plenárním zasedání, kde se hovořilo o lesních požárech v mé zemi v Portugalsku. Je důležité, aby se to, to celé uzavřelo během tohoto volebního období. Eh, jedná se o řízení riziko dynamickým způsobem na Evropské unie. Hovoříme také o to, jak používat evropské strukturální fondy pro to, abychom lépe připravili naše území pro prevenci a vyhýbání se přírodním katastrofám. Hovoříme s eh, koherentností s ostatními politikami EU, zejména s strategií Evropské unie pro přizpůsobení se klimatickým změnám a, jeho, eh, a také Solid, Fond Solidarity a další eh, legislativa Evropské unie, například plán pro řízení záplav. A samozřejmě mám na mysli také výzkum a vývoj v rámci Horizontu 2020. Ještě na závěr bych chtěl jednou poblahopřát Evropské komisi za tuto novou iniciativu a e, doufám, že budeme mít dobrou spolupráci s komisí, rovněž s spravodajkou a dalšími stínovými spravodaji a já přeji tomuto návrhu mnoho štěstí, aby se ho podařilo zrealizovat co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji a nejma slovo pan Bogovič. Eh, zlo pozdravím to pobud. Děkuji za udělení slova. Vítám tuto iniciativu. A také to, co řekl pan zpravodaj Buda. Měli bychom si být vědomi, že přírodní katastrofy jsou všudy přítomné ve světě a také v Evropě a je to možná ještě větší hrozba než terorismus a bezpečnostní hrozby z hlediska kontroly hranic. Takže u této iniciativy musíme podniknout vážné kroky ku předu. A všichni víme, že různé katastrofy jako bouře, průmyslové nehody, požáry, povodně, páchají větší škody než bezpečnostní problémy. Musíme být tedy dobře organizovaní. Byl jsem 13 let starostou v městě, kde bylo 15 000 obyvatel a jsem si vědom toho, že musíme mít jasnou organizaci, která bude věci řešit na místní úrovni. A národní koordinace je také velmi důležitá. Kromě toho potřebujeme i koordinaci mezi členskými státy, abychom si mohli vzájemně pomáhat, když nastanou problémy. Abychom si mohli pomáhat v rámci jak regionu, tak zemí. A i na místní úrovni můžeme udělat mnoho. Proto potřebujeme kvalifikované lidi, dobré vybavení a je třeba mít možnost dávat síly dohromady je třeba spolehat na vojáky a profesionály, ale kromě toho je třeba mít i dobrovolníky. Máme 250 tisíc eh, dobrovolných hasičů v zemi, kde je 2 miliony obyvatel. A tito dobrovolní hasiči odvádějí mnoho práce a jsou vlastně nejváženější skupinou v celé zemi, protože oni zachraňují naše domovy když dojde ke katastrofě. A také bych chtěl říci, že se vyskytují problémy, které třeba řešit na národní úrovni. Jak chránit tyto osoby, když se jim něco přihodí. A když eh, dojde ke škodám, tak je potřeba tyto osoby odškodnit. A na druhé straně ten, tyto dobrovolní pracovníci zachraňují v Brenovaci například v roce 2014 při požáru továrny působí dobrovolní hasiče a je potřeba je vlastně jim kompenzovat ušlou mzdu, protože oni toto dělají mimo své povolání, jak řekl pan Jakovčič. Tito lidé jsou uznávaní ve společnosti a je třeba jim rychle pomoci. Oni musí zasáhnout velmi rychle, když dojde ke katastrofě. Na druhé straně je nepřijatelné, aby existovaly mechanismy v Evropské unii, kde všechno trvá rok nebo dva, než dojde k finančnímu odškodnění. Všechno musí běžet rychleji tito lidé jsou schopni reagovat velmi rychle, velmi efektivně a je tedy úplně nepřijatelné, že Evropa nemůže reagovat rychleji a čeká se rok, dva, než k něčemu vůbec dojde. Děkuji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Rovněž já bych chtěla polegovat kolegům a všem, kteří se účastnili této diskuse. Myslím si, že jsme měli velmi zajímavou debatu a mechanismus civilní obrany Unie je velmi významný, to je jasné nám všem. Pouze bych stručně připomněla, jak momentálně funguje italský systém který je decentrální, ale velice efektivní na úrovni regionů. My máme ten mm, systém, který je nastaven teritoriálně, což by mohlo být dobrý příklad pro budoucí fungování evropského systému. Momentálně máme v každém regionu specializované skupiny, které jsou koordinovány se skupinami jiných regionů, což znamená, že v případě, že dojde k nějaké katastrofě, tak regiony jsou schopny vyslat jaké ty své skupiny velice rychle a vyslat je tedy na pomoc jinému regionu. E, jsou plně autonomní, mají vše, není potřeba je něčím vybavovat, mají stany, jídlo, veškeré vybavení, je to vše připraveno předem a funguje to decentrálně. E, za vše toto odpovídají regiony, které e, organizují pak i tu spolupráci mezi sebou. Totež se týká nemocnic, které jsou rovněž připravené. Již eh, po třech, čtyřech hodinách eh, po katastrofě, někdy to trvá i kratší dobu, vše funguje z hlediska správního naprosto autonomně a právě v oblastech, které potřebují civilní ochranu, je to velice významná věc. Tak to by to, myslím, mohlo fungovat i v Unii. Každý stát by měl svou vlastní organizaci a pouze by zaručoval, že je schopen vyslat ty jednotky během velmi krátké doby na pomoc jinému státu. V takovém případě bychom si mohli například říct, ano, Itálie je blízko Chorvatsku a Slovinsku, nebo Slovensko by mohlo pomáhat Rakousku, Rakousko Slovinsku podle potřeby. Takovýto systém na evropské úrovni by mohl být eh, nastaven velice jednoduše a vždy by se opíral o organizační kapacity jednotlivých členských států a na pomoc by byl vyslán ten, který je schopen co možná nejrychleji zaktivovat svou pomoc. Takto by to, myslím, mohlo velmi dobře fungovat. Nemá smysl, abychom měli v oblasti civilní ochrany obrovské struktury na centrální úrovni. Tady spíše potřebujeme dobře fungující síť, která je schopná aktivovat velice rychlým způsobem pomoc pro ten stát, který to v tom konkrétním případě potřebuje. Děkuji a teď předávám slovo zástupcům Evropské komise, pan Johannes Luchner, DG Econ ředitelství a e, řízení no, e, krizové situací. Je to správně? Ano, to bylo v pořádku. E, pojmu to stručně. Chtěl bych poděkovat zpravodajům a váženým členům výboru za podporu. A samozřejmě to sdělím mému komisaři. A chtěl bych také poděkovat za analýzu, protože nám ukazuje, že návrh byl dostatečně jasný, mm, aby byl dobře pochopen. Jenom pár poznámek možná eh, k tomu, na čem pracujeme. Co se týče poslední intervence, eh, tak eh, to je přesně ona logika, kterou tady sledujeme. Zásadní zodpovědnost, primární zodpovědnost ehm, je na bedre členských států a měla by tam také zůstat. A je, několik členů už tady zmínilo, eh, že v členských státech především a na místní a eh, regionální úrovni to je. Mm, ehm, eh, mm, RESK EU byl navržen, protože současný systém dobrovolné podpory ve členských státech nefunguje vždycky v zvláštních situacích, kdy několik členských států zároveň čelí krizi. Ovšem, jsou tady určité kapacity, které neexistují v celé Evropské unii. Jeden příklad. Pokud dnes budeme chtít evakuovat občany nakažené ebolou, tak bychom neměli dostatek kapacit. Museli bychom je znovu vytvářet, protože to dříve bylo v tomto půlu, bylo to, bylo to v Lucembursku, bylo to příliš drahé, bylo to z toho vyňato, takže EU e se snaží vytvořit určitou rezervu. Rezervu jsou to aktiva, tam, kde je jejich zapotřebí a snaží se zaplnit plnit určité mezery. Dále eh, financování. Eh, to je to, co vážení poslanci zmínili. V současné době máme systém eh, náhrad, uhrad, mm, eh, mm, eh, mm, když se platí nějaké faktory, tak se diskutují faktory ženských států nebo posíláme ty dokumenty zpátky. Není to ale systém, který by byl jakousi službou v nouzových situacích a díky tomu, že prošla pozměňovací návrhy finančního nařízení, teď to budeme diskutovat s členskými státy, budeme diskutovat o jiných systémech, které budou účinnější a tak, aby bylo možné standardně Eh, eh, intervenovat. Doufám, že se dohodneme na fixních částkách, eh, takže členské státy budou vědět, že v okamžiku, kdy se rozhodnou podpořit pomocí jinému členskému státu, budou vědět, že financování přichází, jaké by bylo financování z Evropské unie. Rovněž nám leží, trváme na tom, abychom řekli, že nepřejeme si centralizaci. Za druhé, nepřejeme si byrokracii. Někdy Eh, v, té, v této koordinaci eh, reakce na katastrofy jsme konfrontováni se situací, kdy vyzýváme všechny členské státy. To byl příklad například eh, lesních požárů v severní Itálii v říjnu. A musíme vyčkat třeba několik, let, několik 8 hodin na reakci. Částečně kvůli politice, kvůli národním, mechanismům národního rozhodování a chceme tuto dobu reakce zkrátit. Jako služba v katastrofických situacích chceme fungovat rychle a větší byrokracie byrokracie by tady tomu nenapomohla. Takže eh, se snažíme vysledovat nějakou možnost zjednodušit eh, tuto situaci. Ehm, komise eh, teď ehm, sleduje členské státy, mluví s ministry vnitr. Tady bylo zdůrazněno to, že ať bude konečný výsledek jakýkoliv, neměl by být složitější, nemělo by to být byrokratičtější než to, co teď máme, ale celá věc musí být méně byrokratická. A ještě poslední poznámka, jak víte, mechanismus civilní ochrany je mm, Eh, otázka kompetencí, eh, prevence a připravenost je klíčovým eh, komponentem této odezvy. Záchran nebude fungovat, pokud nezajistíme to, že tady prevence a připravenost v členských státech je uspokojivá, alespoň pro nějaký průměrný rizikový scénář v jednotlivých členských státech. Ovšem, většina peněz které pochází z rozpočtu EU na takovéto činnosti, pochází ze strukturálních fondů. A protože jsme nebyli začlenit toto do právního textu, do té právního základu, začlenili jsme to rozdělení a chtěl bych vás jenom ujistit, že Eh, strukturovaná diskuze, eh, dobře vedená diskuze z DG Regio, Agri, eh, DJ Klima, Environment už započala v kontextu víceletého finančního rámce a také v kontextu posilování preference a aspektů spojených s připraveností, tedy na straně strukturálních fondů. To je něco, co potřebujeme, abychom tento návrh učinili funkční. A konečně chci ještě jednou poděkovat já a mý kolegové mm, jsme k dispozici zpravodaj a výboru um, v dalším průběhu tohoto procesu a budeme se těšit na zprávu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Buda. Vaše úvahy, máte slovo. Mm, děkuji. Paní předsedkyně, chtěl bych poděkovat kolegům za vynikající příspěvky. Chci poděkovat Stínovým i dalším kolegům, kteří se zapojili do debaty a vyjádřili se k této citlivé otázce, protože víte, že příroda se dá těžko ovládat. A proto je tak důležité vytvářet mechanismy, které nám umožní rychle reagovat. A uvítal bych, kdyby se komise seznámila s tím, že odbornost našich kolegů je značná, řada z nich byli starosty a čelili krizovým situacím a tento nástroj by měl být obrovským krokem vpřed, když jde o záchranu lidských životů. Protože nakonec to je to, co si přejeme, mít efektivní nástroje, které budou snadno dostupné a které nám pomohou zachraňovat životy či majetek. Vítám eh, přístupnost eh, komise, pokud jde o financování tohoto nástroje, protože členské státy nemají finanční kapacity k dispozici. A proto budeme schopni jednat eh, rychle a efektivně. Ještě jednou vám děkuji za příspěvky. Děkuji mnohokrát. Děkuji za rozpravu a očekáváme, že, tedy, že bude připraveno stanovisko a to by mělo proběhnout do 20. února a bude schváleno našem jednání. Tedy 20. února budeme mít návrh stanoviska. Děkuji vám za výměnu názoru a nyní postoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání prezentace Evropského investičního fondu. a nebudu zde líčit eh, minulost eh, investičního fondu, protože, jak věřím, náš host se o to postará. A chci přivítat pana Huberta Kotoni, který je vedoucím oddělení zprávy mandátu v Evropském investičním fondu. On nastíní práci Evropského investičního fondu a zodpoví případné dotazy ve výboru REGI. Takže máte slovo. Děkuji. Paní Michajlová, děkuji mnohokrát za pozvání do váženého výboru. Děkuji členům, že nás přijali a věřím, že budeme moci se pustit do názoru, jak bylo naznačeno, budeme hovořit o finančních nástrojích. Velmi stručně Evropský investiční fond je dceřinou společností Evropské investiční banky, která má 60 našich podílů, našich akcí a tedy 60 eh, kapitálu banky je přímo v držení Evropské komise a je to důležité, protože naši akcionáři jsou zásadní pro naši činnost. My primárně podporujeme malé a střední podniky, mikropodniky v Evropě a soustředujeme se na inovace a podnikatelství v Evropě. A činíme tak velmi jednoduše produkty, jako jsou bankovní záruky, investice do kapitálu nebo na stroje mikrofinancování v celé Evropě. My fungujeme čistě v Evropě Evropě EU 28, tedy ve 28 členských státech. A dnes vzhledem k charakteru výboru se chci soustředit na strukturální fondy a jak využíváme efektivněji strukturální fondy tím, že je realizujeme skrze finanční nástroje. A já jsem velmi často slyšel v Evropě, slyšel jsem, že EFSI nepodporuje regiony, že to velmi obecný koncept. A já vám chci dnes prokázat, že na konkrétních příkladech kombinace EFSI, tedy Junkrova plánu a těchto zdrojů a strukturálních fondů, silný nástroj posiluje regionální politiku a politiku soudržnosti. A chci, abyste si dělali představu o tom, jak postupujeme ve financování regionu. My Máme 1,7 miliardy strukturálních fondů, které řídíme a máme také 1,3 miliardy prostředků, které jsou v iniciativách pro malé a střední podniky, k tomu se dostanu brzy, a máme předvstupní mandát v rozsahu 0,4 miliardy, tedy celkem 6,8 miliardy, které využíváme v členských státech a regionech kde máme příslušné mandáty. Také máme zkušenosti s příjmem rozpočtových prostředků z, z členských států. To, jsou, to je ta žlutá část, 4,8 miliardy a také vlastně máme toky z strukturálních fondů, které se staly národními prostředky a regiony se dohodly, že tyto prostředky využijí pro stejné účely v iniciativách pro malé a střední podniky. A v neposlední řadě jsem uvedl platformu MPI, kterou jsme spustili a která doplňuje naši činnost v oblasti regionální podpory. A to se týká opatření v regionální soudržnosti a je e, vlastně financována z prostředků EFSI. Velmi stručně, abych připomněl, jak vypadá tedy ta finanční obálka FC1. A zde máme ten eh, pouze tedy tu část věnovanou pro malé a střední podniky, nehovoříme o infrastruktuře. Máme 5,5 miliard a 2,5 miliard je příspěvek Evropské investiční banky a v rámci FC 2 eh, to bylo schváleno v obecných pojmech. V lednu se navýší tyto prostředky pro, pro, pro malé a střední podniky o 5 miliard podle podmínek, které byly definovány a které jsou nyní dokončovány. To, co je důležité v rámci FC, je obrovský pákový efekt, který je možný. A to číslo, které jsem zde zmínil, mobilizace 500 miliard nových prostředků jako půjček v rámci FC to ukazuje na dalších slajdech, že my jsme tedy na cestě k dosažení tohoto cíle. To jsou tedy výsledky v rámci FC1 5,5 miliard, které, kde jsme se zavázali s finančními prostředníky na úrovni 5 miliard, tedy finanční prostředníci jsou komerční banky v Evropě a veřejné banky, jako národní banky, které zajišťují podporu podnikání a podnikatelské fondy, kapitálové fondy a další finanční instituce a tam jsme upsali 4,5 miliard a doslova 350 transakcí bylo uzavřeno a prozatím jsme mobilizovali 82 z cíle 82,5 miliard. Máme, devat, máme tedy 50 násobnou páku a my jsme se už eh, vlastně zavázali a překonali jsme 82, tedy 82 miliard, tedy je to celkově 90 miliard. A to, to je tedy podpora novými půjčkami a novým kapitálem. A nakonec očekáváme, že podpoříme 550 tisíc malých a středních podniků v celé Evropě Zatím jsme dostáli asi na 140 tisíc podniků podle, v rámci současných operací. Působíme ve všech 28 členských státech. A co je zásadní, a já jsem často slyšel, slyším kritiku v Evropě, že národní banky, které podporují investice, se nad tím nepodílejí. 54 těchto prostředků jdou skrze národní nebo regionální banky pro podporu podnikání. Takže národní instituce jsou velmi sou, důležitou součástí v tom mechanismu poskytování EFSI eh, a Junkrova plánu. A nyní tedy se podívejme na strukturální fondy. Velmi stručný pohled do minulosti 2007-2013, programovací období, když se podívám na článek 1083. Zde máme možnost plnit strukturální fondy skrze finanční nástroje a to byl dvouřádkový odkaz. A z tohoto odkazu vlastně vzniklo následující. A komise musela vykládat skrze příslušné pokyny, co tím má na mysli v praxi a jak je možné vlastně vytvořit finanční nástroje z dvouřádkového odkazu. A my jsme zaznamenali v minulém programovacím období eh, tuny papíru a výkladů a pokynů, které byly pro nás návodem, jak tyto nástroje eh, realizovat. Ale co je důležitější, to vše bylo vlastně dobrým procesem eh, a zdrojem poučení. A CPR je jasným ustanovením pro finanční nástroje a také sekundární legislativa je naprosto explicitní. Máme zde konkrétní mechanismy, jako je blending zdrojů v rámci iniciativy pro malé a střední podniky, článek 39. A máme také nařízení Omnibus, které vlastně umožňuje kombinaci strukturálních fondů s prostředky EFSI. Nebudu vás obtěžovat naší činností, tomu říkáme program Jeremy v minulém programovacím období, ale ty prostředky, které jsme hm, svěřili a využili, na úrovni 98% a já bych si něco takového přál při čerpání strukturálních fondů v první pilotní fázi finančních nástrojů, tak eh, to, tady jsme dosáhli pákové efektu trojnásobného, takže jedno euro ve strukturálních fondech mělo dopad trojnásobný a dokázali jsme zmobilizovat 340 soukromých investorů, 240 soukromých investorů, kteří s námi spolupracovali a to si myslím, že je pozoruhodný výsledek pro pilotní projekt. Ale co je důležitější, je, jak jsme postupovali v tomto programovacím období a tady bych se s vámi chtěl podělit o in- iniciativu pro malé a střední podniky. To je velmi specifické ustanovení, které umožňuje členským státům eh, nám dát mandát v oblasti strukturálních fondů, abychom podporovali záruky u bank. Máme tu šest mandátů pro zatím, pro podstatné částky, například hovořím o Španělsku, Španělsku nám svěřil 800 milionů strukturálních fondů a má to být navýšeno, jakmile bude v platnosti omnibus až na 116 milionů 6 milionů nových nástrojů pro malé a střední podniky v celém Španělsku. Takže my jsme dostávali tyto prostředky z jednotlivých regionů, sloučili jsme je, abychom poskytovali skrze 12 transakcí nové půjčky pro malé a střední podniky. Když se podívám o, na Bulharsko, tak tam jsme obdrželi 102 milionů strukturálních fondů, podepsali jsme 10 transakcí, to znamená doslova vlastně všechny banky v Bulharsku to s námi podepsali a chceme mobilizovat 608 milionů nových prostředků jako půjčky pro Bulharsko. Země Bulharsko, Rumunsko, Španělsko, ale také Finsko, Itálie a Malta chtějí navýšit tento nástroj pro malé a střední podniky. Velmi stručně tyto záruky a to často také slyším jako kritiku, tyto záruky nemají pomoci bankám, pomáhají bankám, ale příjemce není banka. Ten základní prospěch je pro malé a střední podniky zajištěním toho, že banky využijí své formy zajištění pro malé a střední podniky a sníží cenu půjček, kterou poskytují malým a středním podnikům příslušně na další stránce je věc, která může být zajímavá. Pro vás zde vidíte také nástin mandátu, který jsme dostali od členských států, od Švédska až po Estonsko, Česká republika, různé regiony ve Francii, ale také v Polsku, Rumunsko a Řecko, kde se nám úspěšně podařilo kombinovat eh, tyto prostředky s prostředky EFSI. Když se podívám na Řecko, je to nedávný projekt, kde Řecko nám svěřilo 200 milionů strukturálních fondů, které jsou investovány do různých podnikatelských forem kapitálu, kde jsme provedli due diligence a podepsali jsme řadu transakcí. Další transakce mají být brzy podepsány. Evropská investiční banka podpoří některé z těchto vybraných fondů příspěvkem. Z, kde tedy to bude zajištěno formou záruky na prostředky EFSI. A když hovoříte pouze o jedné země, jako je Řecko, spoluinvestice do těchto fondů je zásadní. A když zkombinujete strukturální fondy s eh, obálkou EFSI, tak už dnes vidíte obrovský zájem, který jsme vyvolali stimulováním soukromých investorů na řeckém trhu, který v té kombinaci to nejen přispívá k umocnění objemu, ale zejména to umožní mobilizaci soukromých investic. A to se také týká opatření regionálních a opatření v, v oblasti soudržnosti. Pozitivní výsledky, které jsme zaznamenali, jsme nám umožnilo se dost postit do zemědělství. Komisař Hogan nám přednesl jasné prohlášení před dvěma lety. Já bych chtěl, aby zemědělci také měli užitek z těchto půjček, protože grantové financování je omezené, je to omezený rozpočet a já bych to chtěl rozšířit a zajistit větší rozsah. A proto jsme byli průkopníky spolu s DG Agri a prozatím jsme podepsali tři transakce a tady bych chtěl zopakovat eh, tu italskou, protože Itálie eh, podle DG Agri je regionální obálka, ne národní, a my jsme spojili deset italských regionů do jednoho programu a dostane podporu z EFSI nad rámec této obálky. A zajistíme takto, že vlastně tyto prostředky se dosáhnou toho, té páky, která je naším cílem. A máme, máme tedy, místo toho, abychom měli jeden kraj, jako je Bazilika, tak který by sám uplatňoval tento nástroj ve vlastním regionu, kde by bylo téměř nemožné dosáhnout pákového efektu, tak, jak je zde vyjádřeno, tedy minimálně čtyřnásobného, tak v kombinaci se spojením těchto regionů a zachováním přitom skutečnosti, že tyto prostředky prospívají jednotlivým regionům spolu s EFSI, si poskytujeme dostatečnou flexibilitu, abychom dosáhli té čtyřnásobné páky a toho užitku, který jsme zde si stanovili jako cíl a je to dostatečně atraktivní pro banky, aby se s námi pustili do této práce. A teď omnibus. O tom se už hodně mluvilo. Když jde o Agri, tak to bylo vylepšeno, ale to se zlepšuje pořád. Myslím si, že je tu pořád ještě hodně dobrých úmyslů v rámci Omnibusu a já si myslím, že znovu potvrdí eh, význam a usnadní finanční eh, nástroje s podporou strukturálních fondů. Nejprve bych rád zdůraznil rozšíření iniciativy na malé střední podniky. To je něco, za co jsme velice vděční eh, parlamentu a radě a také komisi že navrhli a vylepšili tuto věc, protože si myslíme, že je to velice účinný nástroj při podpoře eh, poskytování půjček malým a středním podnikům v Evropě. Eh, rozšíření základny pro kapitál eh, na jeden rok, o jeden rok bylo to bylo velice užitečné a mm, budeme tyto poznatky s vámi dělit. Mm, zavedení strukturální kombinace, tedy kombinace strukturálních fondů z EFSI. Toto je opět něco, co dokázali, potvrdili naše pilotní projekty, je to něco, co může být velice užitečné skutečně na jedné straně se snižuje eh, dopad strukturálních fondů a za druhé máme pákové efekty těchto eh, fondů, které eh, fungují. Ehm, zemědělský sektor ten byl ten, ten důležitá eh, oblast eh, těchto finančních nástrojů, nahlíží se na to jako na něco velmi důležitého, ale jsou tu jiné sektory jako energie, eh, u, u, u, opatření účinnosti. Já si myslím, že tyto věci můžeme dělat teď pravidelně a postupovat účinně jako předu. Ehm, nebudu vás teď mnoho už nudit, ehm, ale tady vidíme velmi zajímavá čísla jak eh, velký je dopad eh, oné eh, kombinace. Ten modrý sloupeček po levé straně, to je to, co jsou nové půjčky, tedy celá tato, ten modrý sloupeček nám ukazuje nové půjčky malým a středním podniků, jak může, jaká může být podpora strukturálních fondů, když je propojíte s EFSI ten dopad je eh, podstatně vyšší. Eh, takže eh, to znamená, v dobách rozpočtových omezení si myslíme, že tato kombinace je skutečně velice dobrým receptem, jak mm, jak učinit pozitivní opatření v rámci rozpočtu. A je to e, skutečně kombinace, jsou to nové, lepší e, alternativy, e, které by měly členské státy využít, nejenom proto, že se zlepšuje pákový efekt, ale také to řídící gremium v EFSI a pak tady je také konzistentnost ve státní podpoře. To je to, co EFSI zakotvila do svých, svého systému systému. A teď, když se podíváme do budoucna, MMF po roce 2020, mm, asi je to na jedné eh, stránce, mm, netýká se to jen diskuze o Brexitu, ale také rozpočtových eh, omezení. A další rozpočtových rozpočet bude vypadat trošku jinak, než to, co jsme viděli dosud a proto potřeba eh, finančních nástrojů se mm, navýší, protože jediné finanční pouze je, finanční nástroje sice eh, mohou mm, eh, mobilizovat mm, soukromé investory a proto můžete zvýšit pakový efekt těchto fondů a myslím si, že nové nařízení toto určitě bude odrážet. Důležitá věc a to máme takové čtvrté prohlášení tady. Eh, eh, finanční nástroje by někdy nebyly považovány za eh, konkurenční nástroje k stávajícím nástrojům. Jejich podpora měla pokračovat. Finanční nástroje by měly být šity nebo by měly být eh, šity na míru a měly by být implementovány tam, kde je možné generovat eh, eh, příjmy. Já bych byl proto, aby finanční, existovala taková priorita finančních nástrojů v rámci poskytování půjček a doufám, že toto se také, že tato zásada se odrazí v novém nařízení. Ale aby bylo možné toto udělat, tady teď nebudu mít veliký projev o tom, co budu očekávat mm, v období po roce 2020, co nastane pak, ale myslím, že tady jde hlavně o zjednodušení. O e, tím, a tím, že se to zjednoduší, tak členské státy budou mít flexibilitu a budou mít možnost rychle používat tyto nástroje a produkty. A já tomu říkám takzvaná single rule book, která je potřebná, ale také audity, jenom takový příklad, když jsme měli předešlým provace poví, měli jsme 120 eh, auditorů v rámci Jeremy. Nebyly to jenom, eh, ne, nebylo možné se spolehat jenom na jednoho. To znamená, jsou to tyto jednoduché principy, které eh, doufám budou zakotveny v novém nařízení tak aby a tady se už opakuji, abychom mohli být rychlejší, flexibilnější a aby byl dopad větší. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji za zajímavou prezentaci. Eh, kolegové, majte slovo. No, mám otázky, poznámky. Pan Monskor. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu otázku. My víte, že ultraperiferní regiony jsou nedílnou součástí Evropské unie a všechny politiky, které jsou podnikány a vedeny, mají nutně dopad na tyto velmi křehké ekonomiky a které narážejí také na četné potíže. A otázka, kterou vám kladu, je, že řada malých a středních podniků je, že právě nedostávají prostředky z těchto fondů. Můžete se vyjádřit eh, k malým a středním podnikům z ultra periferních regionů, protože eh, na jaké potíže tyto podniky narážejí? Některá ta procenta jsou pozoruhodná, ale eh, mm, malé a střední podniky a zámořská, zámořské regiony dostávají skutečně podíl, který jim náleží. Thank you very much, No, děkuji. Paní Domato. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský investiční fond má za úkol podporovat malé a střední podniky. Financování je dáváno k dispozici prostřednictvím inovativních finančních nástrojů za podpory partnerů, bank, finančních institucí, regionálních fondů a dalších. Jsou to tedy finanční zprostředkovatele. Bylo by možné vyčíslit náklady i na administrativu, které takto vznikají mezi těmi partnery? E, toto by mohlo být jistý podnět pro to, abychom se podívali přesně na to, jak ty náklady detailně vyhlížejí. Mohli bychom dostat údaje o tom, jak to je přesně využíváno, jak se využívají ty zprostředkovatele a jak to vypadá s tím, eh, jak jsou tyto peníze k dispozici pro konečného uživatele. Mám pocit, že možnosti financování ještě nejsou plně využity, například mám na mysli crowdfunding, což by byl dobrý prostředek právě pro malé střední podniky a pro místní orgány. Máte pocit, či jakým způsobem by se toto mohlo silněji využívat? Vidíte v tom příležitosti či nějaká rizika? Jak podle vás by se takovýto nástroj crowdfundingu mohl po užívat. A dále poznámka k tomu, co jsem měla na slajdech, vy jste to částečně vysvětlil. Já bych si možná vy, Žádala jste dodatečné objasnění od vás prostřednictvím e-mailu údaje o výkonnosti EFSI. Jak přesně e, to fungovalo, jaký konkrétní dopad to mělo na občany, jak to zlepšilo skutečně kvalitu života našich evropských občanů. Děkuji, nyní má slovo paní Breso. Děkuji, paní předsedkyně. A rovněž já se domnívám, že to, co nám pan eh, Kotony právě vysvětlil, je velice zajímavé. Velice je zajímavé sledovat, jak se finanční nástroje vyvíjely poté, co byl vytvořen fond EFSI. A ráda bych se dozvěděla něco podrobnějšího o tom, jak to funguje jak fungují kontakty s národními podpůrnými bankami. Tam byla vytvořena speciální platforma, ráda bych věděla, jak funguje a jak je to navázáno na Evropskou investiční banku, EFSI a jaký dopad to má na malé střední podmínky. Zdá se, že to bylo velmi úspěšné a proto mě zajímají podrobnosti. Jakou roli se hrály národní banky? Stala konkrétně mohli bychom nabídnout ještě silnější pobídku v tomto směru a na příště to nastavit ještě lépe. A mm, pak ještě další poznámka týká se zjednodušení. V regionu Piemonte jsme dostali velmi špatnou známku, která se týkala absorpce, čerpání, využívání. My jsme to v podstatě přestali využívat. Ty lhuty jsme měli nastavené příliš eh, dlouhé, nefungovalo to vůbec dobře. A uškodilo nám to, ale tak to je, taková je realita. Na to se ptám zjednodušení podle mě je zásadní pro regiony a pro orgány místní zprávy, tak, aby celá administrativa byla jednoduchá. Tak, aby to je zásadní pro výběr a rozhodování o finančních nástrojích. A ty jsou důležité, neboť mohou dosáhnout značného pákového efektu, což je vlastně ten vlastní užitek takovéhoto nástroje. pokud finanční nástroje fungují, dokázají vytvářet prostředky a pak se peníze dostanou správným způsobem i ke konečnému uživateli. Ale tady si myslím je skutečně zásadní to zjednodušení. Zjednodušení se to lehce řekne, ale eh, jaké prvky jsou proto důležité, jak byste to vysvětlil, pan Rope? Děkuji. Paní předsedkyně, s velkou radostí jsem vyslechl všechny tyto informace a samozřejmě jsou to nesmírně užitečné informace, podobně jak uvedli kolegové, potřebujeme určitý systém, abychom mohli sledovat tu fázi plánování. Neměli bychom být postaveni před hotovou věc. Takže máme zájem o tu fázi plánování. Vidím zde, že řada členských států a regionů se podílejí na některých fázích toho procesu a otázkou je, nakolik tyto členské státy e, projevily vlastní iniciativu e, se účastnit, anebo někdo jiný upozornil na tyto regiony. Otázkou je, proč některé regiony a některé členské státy se účastní a jiné ne jde o nedostatek informací, nedostatek eh, kapacit a schopností nebo něco jiného. A dále program pro malé a střední podniky. Jak dá tento program možnosti ekonomickým subjektům v, v celých regionech? A pokud jde o soudržnost, musíme tuto soudržnost posilovat a tento fond zlepšuje situaci v Evropě, ale nepřispěje také ke zhoršení situace v některých členských státech. Jak dobře víme, podniky se většinou usazují ve velkých městech nebo v atraktivních regionech a nedocílíme vlastně následujícího dopadu nevytvoříme přidanou hodnotu a nebudeme vytvářet centra, která budou atraktivní a neprohloubí se pro některé členské státy stávající problémy, pokud jde o koncentraci kapitálu ve velkých městech. Nebylo by třeba mít podřízený program, který by podporoval méně rozvinuté regiony, kdy podniky ve slabších regionech by eh, mohly být upřednostněny. Protože všichni víme, že některé regiony eh, zažívají odchod inteligence. A mohli bychom ukázat podnikům, že Evropa nezapomíná na méně rozvinuté regiony. Děkuji. Thank you very much. These were questions. Děkuji. Otázky zazněly. Pane Kotoni, můžete odpovědět. Děkuji mnohokrát. Milí kolegové, děkuji vám za naprosto oprávněné otázky. Zodpovím na ně. Začnu periferními regiony. Já jsem zde uvedl jeden z projektů, který jsme který realizujeme na Reunionu. To je vidět zde v, le, v levém rohu. A Reunion je jeden z regionů, kde podle naší analýzy eh, jsme měli plnou důvěru, že předivo malých a středních podniků je dostatečně široké a současně banky potřebují podporu, aby pomohli malým a středním podnikům správným směrem. Takže to byla vlastně vzájemná výměna některých referencí a než jsme se rozhodli pro finanční nástroj, tak eh, my sami i regiony a státy musíme mít jistotu, že mezera, kterou řešíme a kterou jsme definovali, je třeba tedy zjistit, v čem ta mezera spočívá a jak ji můžeme vyplnit. Na Reunionu, což je evidentně malý ostrov, bylo zřejmé, že banky jsou velmi zdrženlivé i vzhledem k podnikům, které mají v minulo, měly v minulosti vývozní záměry, tak tam jsme potřebovali tedy vytvořit eh, záruční nástroj, který by dokázal mobilizovat banky a který by vlastně převzal určitou míru rizika. A ta čísla, která jsou zde uvedena, eh, ukazují, o co jsme se snažili. A my jsme dostali strukturální fondy spolu s národním příspěvkem 20 milionů, celkem tedy 50 milionů. A takže tady vlastně na Reunionu se snažíme dosáhnout záruk s likviditou, kdy poskytuje nejen záruku a podporu rizika, ale také likviditu, abychom mohli zajistit dlouhodobé půjčky pro místní malé a střední podniky. A to je produkt, který vyplýval z naší tržní analýzy. To třeba nebudeme potřebovat v metropoli ve Francii. A je to šité na míru je to také šité na míru ceně toho pákového efektu, ale tam nedosáhneme na tu páku čtyřnásobnou, ale dojde ke zpětným tokům a bude třeba je znovu využít. Takže se snažíme postupovat normalizovaně, ale normalizace zde vlastně znamená definovat určitou mezeru a spolupracovat s řídícím úřadem který vlastně uspůsobí na míru ten příslušný produkt. A za 12 měsíců budeme schopni vám říct, kolik malých a středních podniků jsme oslovili, kolik eh, pracovních míst jsme zajistili a jaký přínos bude tedy zde ještě výraznější, protože dost, vlastně ty strukturální prostředky poskytujeme s nulovými náklady a ty se okamžitě promítnou do půjček pro malé a střední podniky. Takže příspěvek strukturálních fondů, kdy malé a středníky skutečně nic neplatí. Pro ně to je měkká půjčka. A banka musí toto poskytnout ze svých vlastních zdrojů a to musí být oceněno jak co se týče likvidity, tak rizika. Takže to je pozitivní příklad, kdy uvažujeme o Evropě ze širokého měřítka a nejsme pouze omezeni na Evropu kontinentální. Další otázka pro italskou poslankyni. Finanční nástroje mají mnohem větší význam než jen poskytování půjček malým a středním podnikům. Pro nás závažný cíl v Evropě je podporovat kapita- unii kapitálovou a také zamezit fragmentaci v Evropě. A jako, pokud vy jako řekl máte půjčku, tak vás stojí 8%, což je v Německu neslýchané. A tato fragmentace kapitálového trhu může být překonána pouze pokud budeme podporovat rozvoj finančního trhu obecněji. A to je také důvod, proč se soustředíme nejen na stávající banky, ale rozvíjíme a to je asi nejlepší příklad, který můžu uvést u strukturálních fondů, čeho jsme dosáhli v Bulharsku. Před sedmi lety jsme dostali 300 milionů v Bulharsku, abychom podpořili a rozvinuli ekosystém podnikatelského kapitálu. A když se podíváme na Sofia a Bulharsko, tak to je dneska eh, klíčový, klíčové místo, pokud jde o rizikový kapitál. A to souvisí s tím, že jsme dostali strukturální fondy a pro nás je nejen důležité podporovat eh, instituce, které jsou zde přítomné, ale také rozvinout nové oblasti a to také zmínila kolegyně, když hovořila o crowdfundingu. Eh, crowdfunding stále více podporujeme a problém s crowdfundingem je s výjimkou Spojeného království a některých dalších států je, že nemáme zatím dostatečně odolný právní základ, ale my se snažíme také o edukaci regulátorů a abychom tedy měli konzistentnější právní rámec v celé Evropě, abychom byli schopni rozvíjet tyto normalizované produkty a podpořili trh obecně. Takže ano, podporujeme eh, nastup, nastupující nástroje, jako jsou crowdfundingové platformy. Byli jsme průkopníky v mikrofinancování a to přišlo vlastně z osvědčených postupů ve Francii a ty uplatňujeme i v jiných členských státech. Ale členské státy, jako je Řecko nebo Německo, stále nemají nemají příslušný zákon o mikrofinancování. A v Evropě třeba vynaložit úsilí, abychom to překonali. Ale vzhledem k eh, charakteru těchto riziko, tohoto rizikového kapitálu je možnost destimulovat eh, příslušné i trh. Pokud jde o data FC, ano, to jsou veřejné prostředky a rád se s vámi podělím o další podrobnosti. Pokud je o naše data, a můžeme uvést, kolik malých a středních podniků z nich čerpalo a máme podrobnější údaje, které vám můžeme poskytnout, ale myslím, že toto jednání asi k tomu není úplně uspůsobeno. Ano, tak země um, Nový regulační eh, rámec je velmi explicitní, eh, také se eh, poučujeme z dřívější programovacích období, členské státy musí udělat analýzu ex ante. A myslím si, že toto je dobrá praxe. Pochopit, jaké jsou nedostatky, jaké jsou, jaká jsou selhání na trhu v nejrůznějších sektorech. A toto musí být ještě provázeno studií o chybách nebo selhání na trhu. Junckerův plán, tady nejde jenom o EFSI, Evropský fond pro strategické investice, jde také o tu poradní činnost. A vím od svých kolegů, kolegů eh, v Evropské investiční bance, kteří jsou zodpovědní eh, za eh, toto poradenství, že mají no, spoustu žádostí ze členských států, které žádají o pomoc při analýze ex ante. A zřejmě to dělají jako součást Junckerova plánu. A Ehm, dělají tuto analýzu, vyslovují doporučení, která pak mohou být ehm, realizována národní bankami, ehm, Evropskou investiční bankou a tak. Ale v rané fázi je to taková kritická věc, protože jsme to viděli bohužel v dřívějším programovací období. Čím více se blížíte lhůtě, tentokrát je to 2020 plus 2 nebo 3, a e, peníze nejsou vydány, Eh, instituce jako ta naše eh, pak budou v situaci, eh, kdy budou požádány, aby vyvinuli nějaké úsilí na poslední chvíli. Ehm, a ono to není dnes pozdě, ale myslím si, že členské státy by měly využít ehm, této časové osy a studií o chybách na trhu tam, kde to ještě nebylo provedeno. To zvláště je důležité pro nástroje v oblasti zemědělství, takže raná příprava je důležitá. ESDF ehm, e a Evropská banka E, rozvoj. Já si myslím, že e, může pomoci jakémkoliv členskému státu, který chce pracovat na tomto know-how a který e, by chtěl spolu s námi spolupracovat. venkovské oblasti versus městské oblasti. Ono hodně závisí na nástrojích. My e, například využíváme nástroje záruky, bankovní nástroje záruk velmi jasně pro e, podporu e, podniků mimo evropské urbání oblasti. Ono je to daleko těžší. Dovedete si představit, že fondy rizikového kapitálu, ty mají takovou tendenci hledat inovace v městských oblastech, ale když jde o mikrofinancování, když naopak jde o záruky, kdy banka půjčuje, tak my v našich kontr- smlouvách jasně říkáme, kam peníze půjdou. Například v rámci iniciativy malých středních podniků ve Španělsku Estrematur, to je taková jedna z chudších oblastí ve Španělsku a tady se přispělo a byli jsme jasní v našich smlouvách s bankami a banky dodržují tyto sliby, že každé euro, které půjde do této eh, oblasti, domácnosti eh, ve Španělsku musí mobilizovat minimálně 4 eura eh, půjček. A banka se toho drží, protože pokud tak eh, neudělá, tak se to pro ně stane velice drahým. Tím mechanismem smluv jsou tady mm, poplatky, které souvisí s touto koncepcí. Ale mm, když se podíváme na iniciativu malých a středních podniků ve Španělsku, tak mm, vidíme, že ta rizika mohou být i vzájemná. To znamená, vy nám dáte euro a my z toho uděláme minimálně čtyři, ideální by bylo šestkrát, šestinásobit to ale když pak jde o e, ztráty, tak ty mohou e, být e, rozloženy mezi regiony a to je jeden z výhod když se dávají dohromady regiony, aby mohly být podpořeny těmito finančními nástroji. EFSI a využití platform. Myslím si, že jsem to už zmínil, když jsem ukazoval jeden ze slajdů. FC je eh, nástroj, který se hodně zakládá na platformách. Ehm, eh, na koncepci eh, platformy. Eh, a my jako ehm, fond jsme, my tady máme něco, čemu říkáme Equity Platform, ehm, to je tato vícebarevná, vícebarevný sloupeček. Mě to napadlo příliš pozdě, proto jsem ta čísla tady neuváděl. Ale tady vidíte platformu, kde teď máme 35 národních a regionálních bank, národních bank, bank na této platformě, kde se pravidelně setkáváme, kde, se, e, kde si vyměňujeme osvědčené praxe ve všech příkladech, kde jde o finanční nástroje, o reporting nebo o monitorování, nebo když jde o otázky způsobilosti a podobně a, ehm, nebo otázka eh, správného řízení a jiné. A tím, že ehm, to děláme takto, tak jsme eh, rozpracovali eh, produkty. My tady pracujeme s národními institucemi pro podporu MPI a ehm, říkáme, můžeme sletit vaše financování jedna ku jedné se zdroji EFSI tam, kde to zapadá do Junkrova plánu. A to je něco, co jsme roz pracovali před mm, rokem a půl, dvěma lety, teď to mm, běží, je to mm, facilita pro koinvestování strany Národních bank pro podporu a je to nejenom sdílení financování, ale jsou to inteligentní peníze, ono to pomáhá těmto bankám zvýšit své know-how v financování kapitálu, kapitálu, když třeba stavují dohody o partnerství nebo když se, roz, když se rozhodují a tak dále. Takže je to víc než jenom peníze. Jsou to opravdu inteligentní eh, peníze. Takže eh, myšlenka této platformy, to není jenom na papíře Junckerova plánu, eh, stalo se to realitou. A budeme to chtít rozšířit ještě mm, i na oblast záruk, ale i do sekuritizace. Takže budeme na tom pracovat. Bude to takový dobrý příklad této platformy v spolupráci s bankami pro podporu v Evropské unii ale doufám také v celém systému eh, sekuritizace. Eh, je zajímavé, eh, co jste říkali o Piemonte. Piemonte mm, a ještě další severoitalské regiony. My tady eh, se skupujeme i v jiných eh, projektech. Tyto eh, regiony ty profitovaly z dřívějších forem fondů na platformě. Měli jsme šest severních italských regionů, které se seskupily mm, a tady se podpořily investice kapitálové do severní Itálie. Mm, v tomto regionu Piemonte, tam byste asi nikdy na tyto fondy nedosáhli, ale my jako ISDF, my jsme byli pravidelný kontakt s více více než 500 fondy, a to na pravidelné bázi. A těch šest italských regionů jsme dávali dohromady a šlo nám o to, aby dostali dostatek peněz. Byla to kritická masa pro to, abychom přilákali investory do těchto severoitalských regionů. Já bych vám rád osobně tento projekt ukázal, protože je to zase velice dobrý důkaz toho, jak strukturální fondy a ten obnovený tok z těchto finančních nástrojů je využíván pro stejný účel, ale inteligentnějším způsobem, než tomu bylo v prvním kole. Tak takže je to velice dobrý živoucí důkaz toho, jak účinně mohou tyto finanční nástroje fungovat. Eh, pak tu padla otázka poplatků. Hmm, eh, jeden slide tu máme, dovedete si představit, že jsme eh, prošetřovali, hmm, tedy Evropský investiční fond, hmm, Eh, na něho bylo nahlíženo jako na fond příliš drahý a eh, podobně, ale eh, k dřívějšímu programovacímu období v rámci Jeremy. Tady jsme provedli velmi detailní propočet fondů a poplatků za management, to, co EIF musí dávat fakturaci fondů, to, tak, aby to fungovalo a já jsem řekl, že jsme začínali s dvou stránkovou nařízením a myslím si, že to, je, to může být velice obtížné a správního hlediska dost nejisté implementovat používat takovéto finanční nástroje, takže eh, musíte mít právní jistotu. Mm, v tomto kontextu neříkám, eh, že vám to, to co přichází z komise, dává právní jistotu, ale alespoň je to základna pro tu správnou interpretaci. Takže jsme toto rozvinuli. Bylo to dost drahá věc, bylo to těžkopádné, zdlouhavé, eh, strmá cesta nahoru, ale pro řízení těchto fondů jsme tady měli s jsme si účtovali, nejsem schopen to číst takhle na dálku, 0,9, 4 procenta, 0,94 ano, eh, to eh, doslovně tady naším úkolem, ale mohu to eh, říct zde detailněji později. Eh, mohu vám říct, jaké jsou úkoly. Eh, nejde jenom o analýzu eh, tržní nebo o strukturu produktů, o investiční strategii, o výběr těchto finančních partnerů, fundraising, aby to všechno fungovalo, ale pak se postarat o to, aby investice byly způsobily, aby to byly správné investice, co se týče investiční strategie. Takže toto je objem to je to, co jsme si účtovali eh, v rámci dřívějšího programovacího období eh, strukturálních fondů a pak to vždycky záviselo na nástrojích. Na těch eh, finanční partneři buď dostávali, dostávali poplatky, například co se týče záruk, tady neplatíme žádné poplatky bankám. Toto je služba, která je jaksi bezplatná a pro banky eh, je to dost taková zdlouhavá procedura, jenom eh, ten celý eh, reporting, aby byli schopni podávat zprávy členským státům a ty zase pak zpátky komisi, takže je to velmi detailní systém reportingu a často to jde za hranice toho, co běžně dělají ve svých IT systémech, takže když s námi pracují, tak musí vytvářet úplně nové způsoby reportingu. Je to docela velké úsilí, ale přes často ne, my neplatíme žádné eh, poplatky za zprávu. Jiné je to v sektoru rizikového kapitálu, kde eh, trh mm, je založen na poplacích a ty poplatky mm, tu nejsou proto, aby eh, manažeři kupovali, si koupili další Ferrari. Spíš naopak, jsme velmi prozíraví v tom, jaké jsou náklady, práv, náklady za právní služby a tak dále. Takže je to striktně, velmi přesně propočítáno, ale průměr vždycky závisí na velikosti takového fondu, kdy je to něco mezi dvěma a dvěma a půl procenty eh, poplatků za eh, zprávu. Ale pak eh, musím zase říct, že to všechno, musíme se na to dívat z pohledu těch mm, částek. Není to jenom příspěvek, jde tady i o otázku toho, kolik nového soukromého kapitálu tito manažeři jsou schopni pozbírat a musíme se na to právě podívat z této perspektivy a to je právě objem Eh, to je to, co můžeme zdůvodnit, i když to přichází třeba z veřejného rozpočtu. Doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky. No, aspoň doufám, že jsem je zodpověděl. Ano, myslím, že ano. Bylo to velice detailně, detailní ty odpovědi. Děkuji vám, děkuji za vaši prezentaci. Bylo to velice zajímavé. A detailní data. Děkuji. A vám osobně za dobré příklady z Bulharska. Máte pravdu, že se nám podařilo dosáhnout skutečné změny eh, v této zemi vůli této podpoře a využití finančních nástrojů a vůbec celé kombinace o něch nástrojů. Takže ještě jednou děkuji. Vážení kolegové, tak tímto končí hm, náš oficiální program. Další eh, bod pořadu jednání setkání koordinátorů, což eh, je naplánováno na 11.45. Očekávám, eh, že se koordinátoři dostaví v tuto dobu, tedy 11.45. Teď zasedání uzavírám.